Mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Drazí kolegové, prosím, abyste se usadili. La séance est reprise. Les votes sur le projet de budget 2017. Návrh rozpočtu na rok 2017 a příslušná hlasování budou pokračovat. A nejprve návrh rozpočtu parlamentu sekce jedna dále pilotní projekty a přípravné akce a za třetí platby. Saisir de vos dossiers sur le budget. Takže prosím, vemte si své materiály k rozpočtu. Vidíš to tam někde jako hlas? Le premier amendement. První pozměňovací návrh, kde, se má, kde jde o rozpočet eh, přijatý na jaře, kdo je pro tento pozměňovací návrh, proti, kdo se zdržel, Schválen. Druhý princip ohledně toho, že pokud se bude hlasovat pozměňovacích návrzích, nemůže, nemohou být žádné další dodatky eh, k platbám, výdajům a musí tu být neutralizace, kde je pro. Kde Kdo je proti? Schváleno. Nyní jsou tu pozměňovací návrhy SAD, SND 7791, EPP 7098, 7198, bude budeme o nich hlasovat unblock. Kdo je proti? Ověříme elektronickým hlasováním. Le scrutin est ouvert. Zahajuji hlasování. Le scrutin est clos. Konec hlasování. Pozměňovací návrh. Tedy pozměňovací návrhy. 21 proti 15 schváleno. Pane Gajer, chcete slovo? Nous avons maintenant à nous prononcer par un vote en bloc sur... A nyní en bloc o pozměňovacích návrzích 7089, 7092. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 2002. Pro? Proti? Ověříme elektronickým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 20 9, 4 se zdrželi. Nyní unblock 7837 7817 4656 7836 4622, 7868, 4654, 7871. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 7285, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 1004. Kdo je pro? Pardon, říká pan předseda. 7981. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Sedm, dva, osm, osm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 84044836, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Um, 7835 421, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítá se. 8201, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 7297, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 7, 8, 39, 4, 6, 2, 5. Je pro, proti. Ověříme elektronickým hlasováním. Konec. Zamítá se. 7, 40, 46, 26. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 7303. Kdo je pro, kdo je proti. Ověříme, protože ne všichni zvedli ruce. Zahajujeme hlasování 7303 elektronicky. Konec. Zamítá se. Prosím, zvedejte ruce. 78.41. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 8202. Kdo je pro? Proti? kdo se zdržel, zamítá se. 78, 4, 2 a 46, 46, 28 bude pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. 4, 6, 2, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 46, 30, kde proti, kdo se zdržel, ověříme. Elektronicky hlasujeme. Konec. Zamítá se 20, 25 proti 15. 73.08, kdo je pro, pro je proti, kdo se zdržel. Zamítá se. Dostáváme se k rezervám. 42,46, kde pro, kde proti. Zamítá se 82,03, kde pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítá se 8205, kde pro, kde proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Poznámka 8196, kde pro, kde proti. Kdo se zdržel? Zamítá se 8187, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. 4902, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, schváleno. 7843, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, schváleno. 7844, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, schváleno. 7196, kde pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 7197, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 7199, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní se vyjádříme celé, k pilotním projektům a přípravným akcím. En général, voulez-vous bien nous confirmer que vos travaux ont abouti pendant la suspension du déjeuner Vous avez la parole. Ano, a, a, není to ještě úplně a, dokonalé, nebo snažili jsme se o dokonalé, ale ještě jsme to úplně dosáhli. Pokud se podíváme na stranu raz, dva, tři, čtyři, tak tam nahoře je přípravné opatření 1, 2, eh, regionální výbor 600, 500, 500 576, tak tahle akce eh, se tam eh, propašovala dvakrát. Jelikož tomu tak je, tak ty platby a závazky 500 tisíc můžeme zvýšit na 1 milion. Je to drobná chybka, která se tam ještě nachází takže bychom to měli dovést do dokonalosti. Takže čtvrtá strana, přípravné opatření REGI 50, 65, 75, podpora eh, vládnutí v eh, regionech, kde eh, jejich rozvoj zaostává. Takže všechno můžeme zvýšit z 500 na 1 milion a potom už je to připravené k hlasování. Takže bylo by dobré, aby to byly závazky i platby z, eh, z 500 tisíc na milion, je to tak? Très bien. Ainsi donc, la liste que nous avons en main. Takže ten seznam, který máme v rukou ve smyslu změn pro odpovídající řádky, odpovídající tomu těm řádkům eh, ve smyslu změn z, pěti, z 500 tisíc na mili, milion. A předkládám tedy hlasování, kdo je pro přijetí tohoto seznamu. takže schváleno. A máme tu několik pozměňovacích návrhů 0204 s, e, řádky 7979 8 kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. Další pozměňovací návrhy byly staženy. A tím pádem se dostáváme ke konci a dostáváme se k poslední části, což jsou platby. Voilà, tout petit instant. Ensuite, il y a ça. Takže kolegové, předtím, než budeme hlasovat o platbách, tak je tu změna hlasování z dnešního a to 5298 sekce 10 dokument 4 tam vzhledem k tomu, že se hovoří o neoddělených platbách, platby, které odpovídají, odpovídají částkám eh, závazku, to znamená, je to 800 tisíc eur. Tato technická modifikace je zaručená. Teď se dostáváme k platbám, kde máme dva bloky. První, který se snaží Eh, obnovit úroveň pladeb podle návrhu komise, kde je pro tento pozměňovací návrh, kde je proti, kdo se zdržel. Odhlasováno druhý blok, který je předmětem pod podmězňovacího návrhu Budeme o tom hlasovat v celku celý druhý blok. Je tu integrální část, tedy pozměňovací návrhu těch 5 milionů. Takže ve smyslu změn druhý blok, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo se zdržel? Druhý blok je tímto odhlasován. Takže tím, drazí kolegové, jsme skončili s hlasováním ohledně návrhu rozpočtu na rok 2017 a já chci znovu poblahopřát našemu zpravodaji a všem z vás, kteří přispěli k tomuto zdárnému výsledku. A děkuji také celému týmu a doufám, že následníci paní Georgievy, Georgievy vezmou v potaz a využijí našeho hlasování a že rada bude schovývavá. Děkuji paní Taronovik za další, další uh, okruhy. Takže snad budou všechny naše návrhy zohledněny radou, až dojde na dohodovací řízení. Drazí kolegové, my jsme ještě neskončili. Máme tu ještě několik zpráv. Osoby, které chtějí opustit sál, tak ať tak prosím učiní neprodleně, ať můžeme pokračovat. A prosím, abyste tak uči, učinili pokud možno bez rušení dalších kolegů. je Ještě, takže svěřili jste mi úkol týkající se revize pravil, pravidel jednacího řádu Evropského parlamentu. Écoutez, s'il vous plaît, si l'on pouvait cesser de parler. Prosím, kdyby bylo možno se utišit, skončit s konverzacemi a hovorem, abychom měli pokrač, mohli pokračovat v práci. Takže prosím vás, abyste neprodleně opustili sál. Takže vám jenom připomínám tuto, tento úkol Všeobecné revize jednacího řádu parlamentu. Tento kontext je, eh, že vycházíme ze zkušeností našich zpravodajů, kteří byli pověřeni eh, rozpočtem Žerá Depre na rok 2016, ehm, rok 2017, rozpočet Evropského parlamentu, který je sebou nesl určité momenty nepochopení. Víte, že výbor AFKO Eh, ve věci zprávy pana Korbeta přistupuje k modifikaci, ke změně těchto pravidel jednacího řádu a tudíž je na místě, aby k tomu přispěl i náš výbor. Je tu eh, pracovní skupina pana Vilanda, aby došlo k určitému vyladění, pročištění našich pravidel. A jsou tu dva velké bloky. První je technický blok a druhý, který bych nazval politickým. K tomu technickému se vyjádřím jako první. Jsou to určité prvky toho dočištění, které jdou až tedy k té skupině práce eh, pana Výlanda 8095, kdy se Eh, mají dojasnit konference mezi výborem KONT a výborem BUČ. Máme tím také definovat naše eh, eh, pravomoci týkající se zvláštních nástrojů, byly to určitá nepochopení, nedorozumění ohledně těchto speciálních nástrojů. Některé další výbory si přáli Ehm, se sami zhostit mobilizace těchto nástrojů, pozměňovací návrh 9, eh, přílohy 6. Tam si asi vzpomeneme, že Libe se chtěla účastnit ehm, mobilizování prostředků z tohoto eh, nástroju, eh, nástroje pro, v rámci krize pro krize uprchlí, uprchlické, ale víte, že to je kompetence, která patří a náleží rozpočtovému výboru. Takže se dostáváme k tomu bloku, který je politický, což je ta část, která se mi jeví být mm, možná ještě více zásadnější a ta se týká um, vnitřních pravidel rozpočtu Evropského parlamentu, našich eh, vztahů s Ehm, předsednictvem to bylo někdy opět eh, zdrojem nepochopení a někdy i frustrace. A prozatím předsednictvo připravuje návrh, jsme konzultováni, sejdeme se, zpravodajové, stínoví zpravodajové, členové předsed, předsednictva, a ehm, je to, rozpoč, je to zpráva ehm, z rozpočtového výboru, která bude na plenárním zasedání, bude předmětem hlasování na plenárním zasedání a předsednictvo si dělá, eh, co se eh, mu zlíbí, ale víte, že se třeba hovořilo o internalizaci služby řidičů a pak eh, několik ehm, minut poté zakázkové řízení pro eh, nábor řidičů. A to, co chci eh, navrhnout, se týká několika věcí. Jednak vyjasnění zodpovědnosti, tak aby eh, další výbory mohly mít ještě poslední slovo, než se to dostane na plenárku v případě nějakého nedorozumění. Eh, pokud máme přímo nějaké rozpočtové eh, rozhodnutí, které má rozpočtové dopady, tak eh, je jasné, že ehm, jsme za to primárně zodpovědní my, proto aby jen jedině tak můžeme se zhostit této zodpovědnosti. Takže příprava, příprava odhadů může být připravena předsednictvem, může být, ale tak musí být také předmětem zprávy rozpočtového výboru a samozřejmě že to musí být eh, a teprve o tom se může vyjádřit eh, po fázi dohodovací plenární zasedání. Ale je to naše zpráva, je to zpráva rozpočtového výboru. A je tudíž na nás, abychom eh, vyjednali, vyjednali všeobecný návrh rozpočtu, protože na tom závisí naše důvěryhodnost vůči dalším institucím. Pokud bude nějaké podezření jakékoliv laxnosti v průběhu dohodovacího řízení eh, s radou a podobně, tak to může výrazně ohrozit eh, naší autoritu. Druhý návrh, který bych si dovoloval, dovolil sformulovat, se týká plánu financování, který by měl být eh, jasně eh, stanoven z právního hlediska, pokud mám prostředky dlouhodobé, které musí být odděleny od eh, provozních výdajů, krátkodobých výdajů. výdajů. To jsme žádali v Taranově zprávě v každý další rozpočet musí vycházet z, toho, z této dlouhodobé strategie. Eh, včera mě překvapilo, když jsem obdržel zprávu eh, z sekretariátu, ehm, tak, že když se teď Brexit, než bude Brexit, že nemůžeme dělat žádné předpovědi, žádné odhady, ale eh, já proti takovému návrhu chci protestovat, chci navrhnout, aby naši kolegové Eh, hlasovali tedy na eh, předsednictvu jmenovitým hlasováním průběhu eh, přijímání odhadu. A máme se vyjádřit na jmenovitým hlasování, abychom byli si více vědomi toho, o čem hlasujeme. hlasujeme. Chci vám připomenout princip veřejných výdajů, naší tradici, článek 15 eh, deklarace práv člověka a občana, kde se zcela jasně eh, tato záležitost vysvětluje, že společnost může žádat eh, vyúčtování ze strany zprávy ve všech bodech a dnes se toto hlasování, jmenovitým hlasováním by umožnilo pak menšině eh, eh, legitimovat rozhodnutí předsednictva. Já nevím, jestli eh, mám pocit, že je to určitý způsob, jimž aby tedy to jmenovité hlasování, aby bylo, aby si všichni byli více vědomi toho, o čem se hlasuje. V případě rozpočtu je tu devět pozměňovacích návrhů, jimiž můžeme vyjasnit naše role, a um, já vám eh, navrhuji, abychom do jednoho článku uh, združili všechny tyto změny, aby to bylo co nejúčinnější a nejkonzistentnější. Je souhaiterais entendre vos, vos observations. Jaké k tomu máte postřehy? Pane Fernandez? Je remercie le travail. Děkuji za vaši práci, pane předsedo. Nechce, nevím, jestli chcete bezprostřední reakci. Pracují na tom lidé. Zajímal by mě jejich názor. Nevím, do jaké míry je to opravdu naléhavé. jestli vaše pozměňovací návrhy mohou rovněž doznat změn, jestli vůči nim mohou být pozměňovací návrhy. Nevím, jestli je to návrh na kterou plenárku. Ne, to musím upřesnit. Teď je jenom výměna názorů. A e, samozřejmě vidíme z hlasování e, rozpočtu 2017, že máme čas. A jde o to, aby se sami poslanci vyjádřili. Já mám samozřejmě eh, velký respekt, ale je důležité, aby samotní poslanci vyjádřili svá přesvědčení. Takže teď, je, teď jde o výměnu názoru 4. října v 15 hodin. Teprve bude poslední uh, okamžik k um, přijímání pozměňovacích návrhů a pak 11. hlasování na rozpočtovém výboru a 8. listopadu uh, na AVKu bude hlasování. Pane Fernandeš, prosím, ano. Já vám děkuji. Předložíme pozměňovací návrhy pozměňovací, týkající se pozměňovacích návrhů. Já jsem si jist, že eh, radní poradci političtí vždy mají a sdělí svůj názor a jsou k dispozici v, tomto, v rámci tohoto výboru, ale musím říct, že máme obecně v této sněmovně skvělé poslance. Občané to někdy ani neví, nebo je neznají. Nemůžeme rozhodně umenšovat naší roli a pozici. A je dobré, že máme čas to probrat. Ještě jednou děkuji vám, pane předsedo, za vaši práci, za to co, úsilí, které jste do toho vložil. Je každopádně stěžení, aby všude byla přítomna transparentnost a aby role byly maximálně jasné. To od nás žádá demokracie transparentnost a také zodpovědnost. Ale aby byla zodpovědnost, musí být jasno, komu co přináleží. Merci, Madame Garcia. Děkuji. Désolé, président, mais j'étais dans une autre réunion. Já jsem byla jinde na jiném zasedání, přišla jsem pozdě. Nenaslouchala jsem vaší zprávě. Nevím, jestli kolegové chtějí něco říct. Jinak předložíme pozměňovací návrhy později. Děkuji, pane předsedo. Ehm, Také já budu stručný se ehm, stručným stanoviskem. To, co eh, jste říká, si zaslouží eh, podporu. Já chci zaměřit na větší transparentnost a k tomu jistě přispěje jmenovité hlasování, abychom se také jako poslanci skutečně přihlásili k tomu a um, občané viděli, za co hlasujeme. Velice často je tady oprávněně vyčítáno, že názory, um, které člověk slyší ve stejné straně doma, pak nejsou stejné jako chování při hlasování zde. A toto bychom měli, toto měl, by mělo být transparentnější, to je důležité. Také je důležité, možná to trošku jde za rámec toho, co byste jste prezentoval, já se ale domnívám, že um, usnesení tohoto parlamentu obecně mají trošičku problém v tom, že jsou příliš objemné. Ne co do počtu mm, hlasování, ale obsahu. My schvalujeme zprávy, které mají 50 nebo 100 jednotlivých bodů. Není přitom nutné je pokaždé vždy všechny jmenovat. Bylo by transparentnější, kdybychom se eh, omezili na méně bodů, aby nadpis zprávy v podstatě vyjadřoval, co už v té zprávě je. Tady bychom mohli dosáhnout mnoho v zájmu občana. Ano, příliš mnoho informací informaci zabíjí. Jako příliš mnoho daní ničí daně. Já už nejsem zpravodaj, ale pokud jde o změny za rok 2016, Já si velice cením vaší práce. Nejenom ty návrhy větší transparentnosti, ale také, aby byla větší jasnost v tom sledu operací, sledu kroků při hlasování o rozpočtu Evropského parlamentu. Osobně mám za to, že nejdůležitější pozměňovací návrh je číslo 5, v němž jasně definujeme to jádro toho celého postupu. To znamená, že předsednictvo přijímá, není to jenom nějaký převod od sekretariátu, je to orgán, který uh, přijímá aktem. A to nejenom návrhy, odhady, ale také establishment plan, a to v rámci středně a e, dlouhodobého plánu. To je důležité, abychom měli určitou vizi nejenom do konce roku, nejenom na rok, ale i e, z hlediska dalších následujících let. A pak myšlenka, která je vám drahá, návrh, který je tu sformulován, také rozlišuje mezi tím rozpočtem de facto provozním a investičním. Já tím, tímto sou, vyjadřuji souhlas s vašimi návrhy. Pozměňovací návrh 6 upřesňuje harmonogram a mám jenom drobný takový otazníček týkající se závazku eh, toho roll call votu jmenovitého hlasování i uvnitř Běra. Je to samozřejmě velká transparentnost a proti té nic nemám. Ale je to z jednacího, čeho se to týká? Je to, vyplývá to přímo z jednacího řádu Byra, nebo dáme Byru možnost ustanovit si tato pravidla, na základě kterých něco přijme, anebo už to dáme do širšího jednacího řádu jako takového. Já nemám ohledně toho definitivní postoj, ale byl bych trošičku obezřetný. Ne, protože bych chtěl něco zamlžovat. Že bych si přál, aby přetrvala ta nejasnost. Ale nevím, jestli to skutečně musí být eh, takto stanoveno jako pravidlo eh, z hora, anebo jestli můžeme na předsednicu nechat, aby, to zorgan, aby si zorganizovalo věci samo. Pane Fernandeš, nejenže já, já vás eh, samozřejmě eh, slyším, co říkáte, eh, rozumím tomu, nemám ten dokument, někteří už ho mají a ještě ne. A proto teď nemohu se vyjádřit do hloubky na základě ústního popisu bez dokumentů na papíře. Každopádně tato výměna názorů je důležitá, ale kdyby bylo možné vést pak ještě další hlasy o roll call votu, protože ono to někdy bývá způsob omezení osobní svobody poslanců ze strany lidí, kteří pak tlačí a říkají, my tě pak zničíme v tisku, v médiích a na sítích, pokud nebudeš hlasovat, jak, jak chceme my. Takže taky bychom měli myslet na to, aby poslanec sám měl maximální šíři svobodného rozhodování. I nad tím je třeba se zamyslet. Ale musíme nejdřív mít ten dokument v rukou. Antán. Děkuji, pane předsedo. Já si domnívám, že to, o čem tady mluvíme, i když ne všichni to, tady mají ten text před sebou. Je velmi důležité, protože my jsme už tady dva roky v rozpočtovém výboru a každoročně, měsíčně a každý týden narážíme na problémy, že rozpočtová autorita nějak patří nám, ale v podstatě jsou to někteří anonym, nějaké anonymní osoby, které naším jménem rozhodují a my jako členové rozpočtového výboru neseme zodpovědnost za rozhodnutí, která byla přijata jinými, jinými lidmi. Takže já si myslím, že toto je velmi důležitá iniciativa, ale dovolte, abych řekl, že poslední parlament 2009 až 2014, tehdy jsem byl členem výboru AFKO a skutečně to je, bylo velice, velice náročné, eh, co to bolestivé bylo v tom výboru, protože se tam rodily nová nařízení. Dva a půl roku jsme o tom diskutovali, mm, zda mm, se budou sbírat podpisy písemných deklarací před plénem nebo ne. A pak jsme se rozhodli, že ne, protože pak e, by se nic nedostalo. Teď se sbírají nějaký pod, nějaké podpisy někde na Sibiři a nikdo se tam neobtěžuje. Jsou tady tři aspekty. To už předseda dlouho prosazuje. Musíme rozlišovat mezi operačními provozními výdaji a strategickými investicemi. Každopádně je tady jeden důležitý aspekt časového harmonogramu, kdo navrhuje co a v jaké době by měl výbor nebo zemní orgán reagovat. A pak je to otázka odpovědnosti. A v tomto smyslu bych mm, podpořil pana předsedu, že jmenovité hlasování je pravděpodobně lepší cesta, jak zjistit, kdo je zodpovědný za jaké hlasování. My nemůžeme psát pravidla pro byro, jak to budou tedy řešit, jak budou organizovat své schůze. Na druhé straně my budeme volit brzo nové byro. Takže můžeme vyslat signál přes tento proces. To je všechno, co jsem v podstatě chtěl říct. V tomto kontextu jako výbor bychom měli se vrátit ke každé větě ale vůči Avku bychom mohli e, něco prosadit jenom pokud budeme jednotní, že pravidla rozpočtových postupů musí být lepší. V roce 2014 i přes um, paní Le Pen a Nigel Farage, tak stále funguje Evropský parlament a toto je lepší krok správným směrem, lepší jednací řád. Já vám děkuji, pan Gajer. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ten dokument také ještě úplně nebyl schopen přestudovat a asi si dokážete představit, že eh, svůj volný čas jsem v posledních dnech eh, zcela vyplnil rozpočtem, takže jsem jenom teď vyslechl eh, váš úvod, ale mám tady k tomu zásadní připomínku, se kterou, eh, se, o kterou se s vámi chci podělit. Úlohou eh, výboru pro rozpočet je připravit jak odborně eh, rozhodování pléna. Pokud jde o rozpočet parlamentu, nejsme uskupení, které by stálo nad předsednictvem protože předsednictvo byro je prostě předsednictvo. Takže to nakonec nese odpovědnost za naplňování rozpočtu. A my, jako příslušný odpovědný výbor, odborný výbor, jsme zde v určité poradní pozici a naše pozice nám takto neumožňuje jít proti nebo upravovat eh, rozhodnutí předsednictva. To je dáno logikou naší instituce. Takže my se tady v té debatě eh, zaměřujeme eh, na to, jestli chceme jmenovité hlasování nebo ne, ale já jsem pochopil, že tady má jít obsahově především o výdaje peněz. Pokud eh, těch 15 eh, nakonec eh, se rozhodne hlasovat 15 nula, k něčemu, buď něčemu, tak budíš. Takže já neočekávám, že tady bude něco nového, jak si o to někdo slibuje. A jak říkal pan Artuji k té internalizaci, kdo má komu co eh, říkat eh, na daném místě. Tak výbor pro rozpočtovou kontrolu, pokud eh, já tam budu, působí na to, aby, aby rada dostala absolutorium, uveřejnila informace o tom, jak e, je naplňuje. A tady dostáváme, protože tady existuje údajně nějaká četlecká dohoda ze 70. letech, ve které bylo dohodnuto, že rada za tehdejší konstelace, kdy e, parlament měl ještě zcela jinou funkci, ale na to oni se odkazují, kdy rada říká, no je tady ta gentlemanská dohoda, podle které my nezasahujeme do rozpočtu parlamentu a, a parlament, prosím, nech nezasahuje do a, rozpočtu rady. Když se teď podíváme na, a, ten rozpočtu, na to rozpočtové a, e, na rozpočtovou proceduru a, a, a úlohu komise, tak se mi najednou a, e, zdá, že a, e, rada nevysvětluje, proč najednou tady má být a, 5% odborání personálu, ale naopak je druhou částí dvojdělného rozpočtového orgánu a myslí si, že může zasahovat do rozpočtu parlamentu masivně. Takže já bych prosil, abychom tohle křídlo zcela uzavřeli, ještě než eh, tady budeme přicházet s návrhy eh, pro které bychom eh, najednou eh, mohli sklidit eh, obrovský úspěch rady, protože by zadními dvířky dostala přístup k rozpočtu parlamentu. Kdo další chce reagovat? Pane Depre? Pane předsedo, vlastně to není ani příspěvek, spíš jenom k otázce na pana otázka na pana Gajera. Já nevidím, v čem by ty návrhy, které jsou tu sformulovány, jak by uvolnili, tedy eh, umožnili radě, když vlastně tam není žádný odkaz přímý na to, že budeme nějakým způsobem kontrolovat výdaje rady. A pokud jde o omezení o 5%, to snížení, tak to je jen protože to je v meziinstituční dohodě, protože tři instituce, všechny tři instituce se k tomu připojily a můžeme vzájemně prověřovat, jestli jednáme v dobré víře, pokud jde o toto snižování. Ale jinak eh, si myslím, že nemůže někdo říct, že je třeba proti těm a těm postům, které ten a ten dává tomu a tomu. Eh, Eh, já jsem třeba, já jsem, se, já jsem viděl, jak hlasovali eh, liberálové, já hovořím za skupinu ALDE, jestli dovolíte, vy nemůžete eh, hovořit za naši skupinu, i když jsme přátelé. Slovo má teď pan Depré, pardon. Takže dovolte, abych to dokončil. Takže to, co říká pan Gajer, ohledně roll callu, tak tam se trošku můj názor liší. Já myslím, že tady jde o to, že to je taková trošku až, až trošku až takový trestní, punitivní přístup. Protože jestli, jestli já jsem se vším ostatním souhlasím, ale mám opravdu takový velký otazník, který si kladu, Eh, ohledně tohoto nástroje. Podle mě jí to zasahuje do eh, kompetencí byra, které eh, bude to znamenat víc problémů, než kolik tím vyřešíme. Slovo má pan Fernandeš. Jenom chci říct, že souhlasím s Gerárem. Jen Samozřejmě těžko mohu hovořit eh, i za EPP, natož za ALDE, kdybych tomu měl ještě přidat. Ale já nehovím, nehovořím o hlasování, já hovořím o tom, jakým způsobem vzniká návrh, jak se vlastně má zrodit ten návrh, jakým způsobem se objevil ten návrh těch 76 postů. No, já chci, aby se um, politika vyjádřila, protože mi přijde, že někdy, že tady pravidla vytváří sekretariáty skupin. A když uh, vidíme sekre, sekretariát, který něco říká, pak už říká, no a všichni ostatní souhlasí, No takhle chceme zachránit Evropskou unii? Takhle chcete, aby to vypadalo jako e, transparentní demokracie? Já myslím, že tohle je nebezpečné. A já vyzývám k tomu, aby politika se znovu zhostila z odpovědnosti, která jí náleží. A pokud jde o těchto 76 hlasů, já neakceptuji e, ten proces tak, jak e, probíhá, tak, jak proběhl. A k Rokovoltu ano, jistě, že jsem šel poměrně daleko. Ale když začneme s autocenzorou našich vlastních návrhů, no tak pak eh, nakonec přidaná hodnota bude malá, takže jsem se snažil jít co nejdál. E, například jednou, že tohle odhlasovalo byro, pak jsem se podíval najednou na předsedu mé vlastní skupiny a řekl, já o tom nic, a řekl jsem, já o tom nic nevím. No, my to my o tom hlasujeme tak, eh, tak trošku eh, takovým odlehčeným způsobem, ale já si myslím, že to je ten příklad, který dáváme lidem u nás doma, to je tady v parlamentu. Naše autorita záleží na tom, abychom eh, skutečně šli příkladem. Vím, že někdy prostě děláme zprávu, která má, vypracováme zprávu, která má dvě stránky, protože aby Mm, aby to bylo stručné, aby to někdo četl, aby to četli občané. Aby to bylo něco pro lidi a ne pro nějaké, řekněme, specialisty, právníky. Snažím se vždy jednat eh, s přesvědčením a nadšením. Děkuji, pane předsedo ještě jste eh, nečetl eh, ty závěry které myslím, že jsou realistické a srozumitelné. Ještě jednou k těm úvahám, o kterých mluvíme. Už jsou tady oprávněné argumenty jako transparentnost a jak by ty postupy měly vypadat. Kolega už mluvil o těch třech principech. A stále znovu a znovu v rozpočtovém výboru jsme se rozčilovali nad tím, že mnohé dokumenty z administrativy no, parlamentnímu rozpočtu, a to jsem také ehm, viděl jako metodu vlastně, se dostávali pozdě k zpravodajům, takže nebyl čas si to dostatečně projít a skutečně se, se to dobře prohlédnout. Mm, bez ohledu na otázku jmenovitého hlasování, já s tím nemám problém, aby se to mm, napsalo do nějakého eh, zápisu, že někdo smysl, nesmyslně hlasoval, ale co se týče odpovědnosti parlamentních grémí a jejich autonomie, tak musíme dbát na to, kdo pak volí předsednictvo parlamentu. Zda jsou to ti, kteří e, pracují, tedy ne, ne, řeknu věci a pak to nechají projít a to zažíváme. A nebo zda v Beru, nebo tady v rozpočtovém výboru řekneme, vážení a milí, je tady naléhavá potřeba. Pokud eh, odmítneme eh, transfery prostředků, pokud to nebude minimálně týden dopředu prezentováno, aby se člověk alespoň přečetl a ne, aby eh, byl jaksi zajatcem džungle počtu a tabulek a nemohl vůbec zpracovat věci, které se tam mohou skrývat. Proto bychom se měli zamyslet Eh, zda by to mělo být v jednacím řádu nebo v rozpočtovém eh, nařízení, nařízení rozpočtu. V praxi je snaha to využívat a tím v podstatě eh, odsunout na vedlejší kolo demokratické rozhodování. A to, tom bychom také mluvili, měli jednat dále s, v s pozměňovacími návrhy. Já si vzpomínám, když jsem byl předsedou tohoto výboru, tak jsme o tom neustále mluvili a říkali jsme, že pokud to nebude minimálně týden dopředu k dispozici, aby se tím mohly e, příslušné osoby zabývat, tak to prostě odmítneme. To jsou věci, kterými je lze dosáhnout více než o, eh, jmenovitým hlasováním. Děkuji, pan Gajer. Já bych zareagoval na otázku vážného kolegy Depréze. Já prostě uvažuji tímto směrem. Rozpočet této sněmovny je součást eh, eh, páté kapitoly. Eh, tato je eh, samozřejmě předmětem eh, eh, rozhodování obou součástí rozpočtového orgánu, takže rada může samozřejmě říct, že to vnímá velice kriticky, ale nedělá to, protože hm, respektuje gentlemanskou dohodu. Prostě když vy neštrkáte nos do našeho rozpočtu, my nestrkáme do vašeho. A můžete si samozřejmě potom v rámci absolutoria eh, lecos nechat projít. Tam je určitá eh, logika, se kterou i já nesouhlasím, ale Jenom jsem na to chtěl poukázat, abychom eh, zabránili vedení debaty, která, kterou povede rada jako výzvu k tomu, aby se vměšovala do rozpočtu parlamentu. Jinak k tomu nemám žádné zásadní postoje. Rozpočtová procedura je rozpočtová procedura a, a když bychom tady chtěli parlamentu dát určitou nezávislost, tak ano, chápu, ale máme tady ještě druhou součást rozpočtového orgánu, který by to mohl vzít jako výzvu. A to mějme eh, vždy na paměti, než eh, si tady schválíme něco, eh, co bude mít následky, které jsme nezamýšleli a nechtěli. Taron. Pane Taron. Děkuji. Já jsem ještě jednou chtěl zopakovat, že i v drobných nařízeních, a tady se nebavíme o ničem revolučním, Tady uh, jdeme určitým uh, směrem, protože všichni víme, že díky Lisabonské smlouvě jsme spolu uh, rozhodovatelem, ne ještě parlamentem, uh, zcela svrchovaným. Ale myslím, že je lepší, aby bylo jasné, kdo uh, rozhoduje kdy o čem. A myslím si, že uh, předsedové návrhy se posunují tímto směrem. Hovorili jsme o tom mnohokrát. Možná, že i ti gentlemani v 70. letech eh, to chtěli tak trochu vyjasnit eh, v rámci eh, té své dohody a pravidel. Ale my jsme je tady poslední době neviděli. A druhá věc. O tom hovořil pan Gajer. Měli bychom si dávat pozor, abychom nevytvořili jiné instituce které se budou chovat tak, eh, jak my nechceme. Ale tady se musíme klást otázku, jestli eh, je něco ve vlastním parlamentu nebo v evropském rozpočtu, eh, co nás dráždí. A pokud ano, tak otevřeme to a vstupme do rozpočtových procedur rady, protože já si myslím, že my jsme parlament. Merci, Madame Grasle. Paní Grasle. Děkuji. Já jsem chtěla poukázat na několik věcí. Za prvé, při vší eh, netransparentnosti, která přetrvává, jsme docela transparentní. Když si představím, že u nás v Německu spolkový eh, sněm eh, zasedá ve výborech neveřejně, nemůžete se zúčastnit, natož, abyste věděli, kdo tam jak hlasoval, a nikdo eh, v Německu to nepovažuje za nějaký velký nedostatek a mm, nikdo eh, mimo Německo neříká, že eh, mm, by bylo třeba zjistit, co se tam děje. Takže u té poslední debaty o jednacím řádu jsme prosadili, že závěrečné hlasování budou jmenovité a to si myslím, že je dobře. A Eh, když jsou tady ty eh, nějaké takové ty monster návrhy, eh, takové ty ukázkové návrhy, tak nemůžu říct, že je dobré tak, jak to je teď nastavené, ale jenom bych podpořila Eh, abychom neútočili neustále na tu transparentnost, kterou již máme. Jsou samozřejmě některé věci, které eh, zaslouží eh, zlepšení. To, co kritizoval pan předseda, to byla bitva. Já jsem byla, když jsme ji prohráli u toho a bylo mi to moc líto, protože v zásadě šlo o to, že rozpočtový výbor se vždy, tedy vždy škrtal návrhy předsednictva a dělali jsme to do té doby, než oni řekli a dost. A potom prosadili tohleto na plénu a teď je to tak. A my samozřejmě se stále pokoušíme ještě uh, sem tam něco zachránit, a to je důležité. A na adresu uh, rady. Oni, eh, oni se posouvají mm, k jednání o Galileu, jen si. Já jsem hovořila s generálním ředitelem k, o minulém rozpočtovém roce, tak tomu dal nám k dispozici informace, tak tomu dřív nebylo. Takže dostáváme se vpřed. Já se dívám do těch dokumentů, co tam je a co tam není a co bychom ještě eh, chtěli a měli vědět. A potom eh, dáme další kolo s eh, radou. Takže tady jsme se dostali k neuvěřitelným krokům. Dostali jsme se hodně vpřed od Lisabonské smlouvy, jsme přišli o spolurozhodování. Rozpočtový výbor byl oslaben Lisabonskou smlouvu i tady. Ale to jde o to, jak byla ta smlouva eh, vyjednána. Takže prostě eh, my jsme přišli zkrátka. Rozpočtová kontrola eh, neustále poukazuje na to, aby ustanovení, které už je 60 let ve smlouvách, bylo uspůsobeno stávajícím poměrům. A tam je sice Eh, řečeno, že parlament eh, uděluje absolutorium eh, komisi za rozpočet, protože tehdy byl jenom rozpočet komise a všechny ty další rozpočty byly zahrnuty do tohoto rozpočtu. Byly prostě součástí rozpočtu komise. Ta smlouva nikdy nebyla aktualizována. A ten neaktualizovaný text používá teď sekretariát rady k tomu, aby dělal něco. No, my tady děláme něco legálního. Takže eh, teď se nemusíme obávat, že eh, rada mm, se eh, bude vlastně míchat do absolutorium do absolutoria parlamentu. Takže rada prostě neudělala absolutorium sama a sobě, takže tohle je úplně absurdní, jaké jsou tam mezery. A já bych byla opravdu ráda, kdyby chom o, o tom všichni věděli a myslím si, že to, je to jmenovité hlasování není tak dramatické. I když bylo super, aby němečtí voliči věděli, že pan Kelm nebyl pro zpřísnění etického kodexu pro komisaře dneska. Nous voici au terme d'un échange de vues que j'ai trouvé Ano, takže se um, chýlíme ke konci výměny názoru, která byla obzvlášť zajímavá. Jsem rád, že jsme měli tuto možnost eh, této výměny. Byli jsme svědky situací, kde, eh, které byly samozřejmě eh, frustrující, ale když pak se podaří jednání na plenárním zasedání, nebo když sekretariát se postaví proti Eh, tomu, co jsme odhlasovali? Já nevím. Je pak samozřejmě potřeba se odkázat na pravidla a musíme být respektováni. Aby bylo aspoň jasné, že to, co děláme tady, má smysl a důvod. Takže pokud hovořím o oddělení investic a střednědobého výhledu, je, tak to říkám proto, že zatím žádná vize není, zatím chybí taková vize. Rozpočet je prostě o tom, aby bylo dostatek prostředků, aby se to potom na konci eh, roku všechno eh, schromáždilo a aby se z toho pak eh, in, zainvestovali nějaké budovy, o kterých vůbec nic nevíme pravděpodobně. Ale to není přípustné. Jaká instituce může něco takového připustit? A to, co včera jsem, co mi bylo řečeno, takže eh, sekretariátem je, že protože zatím je Brexit, tak nelze nic odhadovat. Jak, jak může jak nějaká instituce za takových okolností fungovat? Takže eh, to nemůžeme uh, po, připustit, aby pokračovalo. Pokud o uh, ten rokovou, ty vote, hlasování, je pravda, že jsem v tom zašel dost daleko, ale to je volání, které adresuje těm z našich kolegů, kteří jsou v Beru, a v Paříži má být parlamentárium například, co tam schválilo. A proč? Kdy jsme o tom kdy jednali? A mně se zdá, že to je hlasování, které neodpovídá eh, dem, demokratické instituci, jakou je, je Evropský parlament. Pokud jde o status quo mezi parlamentem a radou, já se nebudu, já nebudu zasahovat. Do vašich účtů vy nezasahujete, do mých, každý na svém písečku. Ale tímto způsobem příliš nepokročíme opět v budování demokracie. Takže vaše pozměňovací návrhy by měly předloženy do 4. října v 15 hodin. Chceme a chtěli jsme, aby to byla příležitost k rozpravě mezi mezi námi. A já nejsem proto, aby byla pravidla, pravidla, ale principy. Daleko spíš než pravidla. Ale aby každý věděl, co má dělat. Děkuji za vaše reakce, podněty. Byly skutečně podnětné a slibné. Pane Fernandeš, chcete nám prosím představit návrh opravného rozpočtu číslo 4 na rok 2016? nemůžu představit něco, co neexistuje. Takže nemohu představit návrh opravného rozpočtu číslo 4, protože jsme ne, ho neobdrželi, Kdybych tu komise byla. Tak bych se jí zeptal, kdy nám chcete dát tento rozpočet číslo 4 a jaké uh, aspekty a Eh, témata v něm budou, jaké body v něm budou. Jaké jsou další eh, zprávy? Pokud jde například o revizi víceletého finančního rámce nebo přizpůsobení k tom za, účelem, za tímto účelem. To, to je eh, ukázka otázek, které bych jim položil. ale tento návrh eh, rozpočtu číslo 4 zatím neexistuje. To nám ušetří čas. Paní Georgieva se tím jistě zabývá. Takže tolik opravnému rozpočtu číslo 4. Číslo 15 se odkládá. A tím pádem dávám slovo panu Olbrichtovi. k ustanovením opatření, um, opatření o pomoci některým státům. Toto je um, stanovisko k zřízení programu podpory strukturálních reform a to je nová myšlenka uh, komise a je, má to být nový program který má posílit strukturální reformu v členských zemích. Abych to zkrátil, jak víte, toto je nový nástroj technické pomoci, který má implementovat eh, strukturální administrativní reformy. My eh, vám, eh, jdeme do specifických doporučení pro státy k zlepšení efektivity využívání evropských prostředků. Ty peníze přijdou z kohezní politiky a e, zůstanou v kohezní politice. Bude to ale vypadat jinak, protože to bude technická pomoc a půjde to generálnímu sekretariátu a bude to mm, na motivování členských zemí. Skutečná výzva je to, že to je dobrovolný, nikoli povinný nástroj, to znamená, komise navrhuje nástroje členským zemím, současně komise e, dělá všechno pro to, aby členské státy mm, pracovaly na e, doporučení pro jednotlivé státy. A pak Eh, navrhne tedy technickou pomoc dobrovolnou na financování těchto akcí. Tento program má být na leta 17 až 20. V rozpočto, z rozpočtového hlediska je eh, to 142,8 eh, tisíc euro na leta 142,8 tisíc euro na e, léta 17 až 20 a ty prostředky budou tedy 100, 112 z kohezní politiky a 30 tisíc z rozvoje venkova. Nevyžaduje to změnu MFF. Bude to vyžadovat tři, budou to tři rozpočtové linky, jedna bude v 1B a e, druhá v dvojce, jako dvě. E, je, má to přispět k finanční obálce programu členských zemí tím, že se převede součást národní pomoci z národních e, obálky. Víme, že probíhají diskuse mezi členskými státy o této části. Členské státy, pokud žádají o pomoc, a je jim nabídnuta, pak vezmou peníze na technickou pomoc z národní obálky a dají to do stejného košíku. Můj návrh, eh, v mém návrhu jsou některé eh, body, které by se měly změnit v tom konečném textu. A eh, to je vlastně tady je nutné zdůraznit, eh, že toto je jedno z řešení. Pokud bude prodloužen tento program po roce 2020, tak bychom měli mít nové linie, nikoli eh, brát peníze z kohezní politiky. Protože toto je ad hoc návrh, dejme to z kohezní politiky na technickou pomoc. Můj návrh je, aby to bylo jedno z řešení a každé prodloužení by vyžadovalo zvláštní alokaci do budoucna. Druhý prvek je, že ty roční částky, je to 142 tedy, ale ty roční eh, částky by měl schvalovat parlament v rozpočtovém postupu. Také bych navrhoval posílení eh, hodnocení, posuzování celého programu reporting vyjasní, aby vyjasnil, budeme tam mít ty částky v současných cenách, protože to není jasné, v jakých cenách to bude. Komise navrhuje kofinancování až do 100 já navrhuji až 100%, tedy nikoli 100%, tam je 100%. Mm, je to technický posun mezi články, technická změna z finanční obálky na uh, eh, eligibility, nárok, nároky. Takže máme nový návrh, jak motivovat členské státy, aby reformovali, aby plnili závazky podle e, specifických doporučení a mm, peníze půjdou z kohezní politiky. To je tedy návrh. A já, e, to je návrh a já m, mm, budu čekat na pozměňovací návrhy. To je všechno. Děkuji. Děkuji, pane Albrecht. Pozměňovací návrhy by měly být předloženy 4. října do 6 hodin, tedy do 18 hodin. Bude se o ní hlasovat na rozpočtovém výboru 9. nebo 10. listopadu. Um, ehm, 29. se k tomu vyjádří Regi. Pan Maňka? Děkuji, pan předseda. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Já chci poděkovat panu zpravodaji, souhlasím s jeho pozměňovacími návrhy. Je třeba říci, že hlavním cílem tohoto programu pomoci je zlepšování administrativních kapacit na všech úrovních, ústřední, regionální i místní, všech států, které žádají o pomoc. I stát, které žádají o žádá pomoc, musí do žádosti zapojit místě a regionální orgány, sociální partnery a občanskou společnost. Program musí být přístupný nejenom zemím, ale také místním a regionálním orgánům. Tento program musíme považovat za testovací. Je důležité, aby se ehm, dělal jeho hodnocení, jak to navrhuje pan zpravodaj, dostatečně v předstihu, aby se Eh, rozhodlo, zda je vhodné, aby se s něho stal stálý program do budoucna. Souhlasím s panem zpravodajem, že financování programu přes přenos technických rozpočtových prostředků na technickou pomoc v rámci eh, strukturálních investičních fondů může být jenom přechodným řešením, nikoli definitivním. Myslím si, že technická pomoc um, komise se bude muset ponaučit z programů, které byly v minulosti zaměřené na podporu Eh, Řecka a Kypru. A tady byl důležitý audit, kde tady bychom se z toho měli vzít eh, po, po naučení. Tato skupina pro Řecko, její monitorování bylo úspěšné. Nedostatkem bylo to, že se systematicky nemonitorovalo, tedy řecké orgány, zda, zda řecké orgány dodržovaly doporučení, ani se nemonitoroval širší dosah technické pomoci, když by to bylo užitečné pro další plánování. Proto dvě doporučení. Jedna. Zřízení jakéhokoliv subjektu na poskytování technické pomoci by mělo být založeno na strategii, mělo by mít dobře definované cíle a priority. Komise bude muset zajistit, aby vykonávání technické pomoci bylo systematicky monitorované, hodnocené ve vztahu k cílům, které se určí. A tato ponaučení by se měly zpětně dostávat do celého procesu. Děkuji. Děkuji. Pane Maňka, další žádosti o slovo. Pan Maragal. Merci, prezident. Ehm, solo můj brevementy. Pane předsedo, velice stručně, pane Olbrich myslím, že všichni se v podstatě shodneme eh, k tomu, co jste řekl okolo to, k tomu textu. My jsme podali pozměňovací názory. Teď sice není čas eh, se na to podívat detailně, ale my jsme položili jednu otázku. Zda je to čistě technická rozpočtová struktura, protože máme před sebou velmi důležitou součást programu strukturálních reform, které však sebou přináší velice naléhavou potřebu to řešit. Vzhledem k na zásadní otázky strukturální reformy musíme se zamyslet nad tím, do kde by se tam měla počítat kondicionalita a podobně je to dlouhá, složitá diskuse. Každopádně naše, naším úkolem by mělo být zabezpečit, zajistit nezávislost této koncepce a ne mm, využívání tohoto nástroje, když se budou přijímat rozhodnutí v případě zásadních věcí. Takže myslím že si, že je třeba zdůraznit v tomto smyslu že všechno, co se týká těchto programů, že by to mělo být nejenom založeno na, zá, na žádosti členských zemí dobrovolně, ale měla by tady být určitá záruka, že tyto žádosti budou žádosti ze strany celé e, skupiny členských zemí, které budou mít za sebou konzultace s občanskou společností a tak dále, abychom věděli, jaké jsou jejich konkrétní potřeby a co potřebujeme podpořit, na co by ty finance měly jít. Takže chceme zdůraznit tento typ postupu a další informace najdete v našich pozměňovacích návrhů. Jsme vám k dispozici. Nikdo další nežádá o slovo, takže dám slovo znovu panu Olbrechtovi. Ještě paní Gresle? Dáme ještě slovo paní Gressle a pak budete mít slovo na závěr. Mě eh, překvapuje eh, ta malá obálka. Kdo o to může zajímat, tohle? Tak paní eh, Gresle mě tady provokuje, abych hovořil ne rozpočtově, ale politicky, politicky. Pro no, nás politiky je otázka, proč členské státy neprovádějí strukturální reformy. Z jakého důvodu? Protože nemají peníze, nebo to protože to nechtějí dělat? Nejsou připraveni to dělat. Teď hlavní otázka, takže já, pokud vím, tak eh, otázka komise je, jak motivovat členské státy, aby to dělali. A tady to je poměrně malá uh, částka k provedení skutečných strukturálních reform. Nicméně ta skutečná politická otázka, kterou já už jsem komisi položil, je, jak chcete donutit členské státy, aby žádali o peníze, protože tohle je dobrovolné. Já to vidím velice jasně. Pokud chcete doporučit, eh, teda naplnit ta eh, konkrétní doporučení, tak nemáte jinou šanci. Tam se je prostě další malý instrument, který by mohl dotlačit, vysvětlovat eh, pro poskytnutí členské státy tak, aby se dostali k penězům na strukturální reformy. V žádném členském státě, když si vezmete 140 milionů na tři roky, na čtyři roky, tak je to prostě eh, symbolická a částka samozřejmě závisí na tom, jaká reforma. Pozitivní výsledek eh, je z Řecka. Tam to zafungovalo. Takže šlo o to, že to musí přijít zvenku a je třeba motivovat eh, penězi. Nicméně souhlasím, že je to velice drobné. Ale takové je politické uvažování. Dobře, zkusme to a neříkejme, že budeme dávat peníze za strukturální reformy, protože tak to není. Dobrá. Tím eh, jsme uzavřeli naši práci. Děkuji zpravodaji a každému z vás, kdo jste tu zůstali až do konce. Další otázky? Nevidím. Máme na zítřek naprogramované zasedání, ale protože jsme vyčerpali dnes odpoledne pořád jednání, zítřejší jednání je zrušeno. A naše příští zasedání tudíž bude 10. 11. října zde v Bruselu. Děkuji, konec zasedání.